Dear colleagues, may I ask you... Vážení kolegové, prosím, usaďte se. Rád bych srdečně přivítal všechny zástupce vnitrostátních parlamentů. Děkuji vám, že jste mezi nás přišli zúčastnit se této vyměny názoru k cyklu roku 2016 v evropském semestru. Je to samozřejmě velmi aktuální. Samozřejmě, že tím hlavním tématem je evropský semestr 2016, ale je to zároveň základ pro rok 2017. Since the decision uh, uh, taken by each national party každý vnitrostatní parlament eh, přijímá svou vlastní rozhodnutí, ale to má vždy dopad na eh, ostatní členské země. Proto je tedy důležité, abychom o tom debatovali spolu. A tedy o tom, jak to dopadlo v minulém období, jak si stojíme dnes a eh, jak to bude do budoucna. V Evropském parlamentu postupně finišují práce na zprávě, která hodnotí minulé období. To je práce pana Santa. My už máme připravené kompromisní, tady máme pozdělací návrhy a pracuje se na kompromisních návrzích. A já tedy doufám obecně, že tato debata bude velmi významná v otázkách výměny názorů na makroekonomické perspektivy a zejména eh, půjde také o eh, celkový fiskální stav eurozóny pro rok 2017. Tak a mm, abychom se Eh, mohli eh, posunout někam dále, tak eh, máme tady pravidlo, že de facto za každý vnitrostátní parlament, respektive za každou komoru, může promluvit vždy pouze jeden, jedna osoba a eventuálně, pokud by chtěl někdo více, tak snad to bude čas na konci. A Eh, jinak pokud se budete chtít zúčastnit debaty, eh, máte eh, lístečky, jejichž pomocí se můžete přihlásit a předat to zde službě v parlamentu. A dávám slovo panu Santovi. Děkuji, pane předsedo. Já především bych chtěl poděkovat poslancům vnitrostátních parlamentů za to, že mezi nás dnes zavítali. Evropský semestr se koná již po páté a nás bude zajímat zejména ten ekonomický cyklus 2016-17. V současné době je systém takový, že eh, národní parlamenty eh, jak si přejímají to, co přichází z Bruselu a implementují to podle národních podmínek. Eh, dnes máme ovšem již třístupňový systém, tedy první návrh z Bruselu, pak tedy to zpracují mm, národní parlamenty a pak to jde zpátky ke zpracování v komisi. Otázka je, jak zlepšit spolupráci mezi Evropským parlamentem a e, vnitrostátními parlamenty e, do budoucna. My tady řešíme otázku, eh, jak vlastně toto napojit až na úroveň voličů. Ono se to může zdát jako eh, celkem ztracená varta, poněvadž eh, vnitrostátní parlamenty brání národní zájmy, Evropská komise potom zájmy evropské. Čili některé záležitosti, které se schválí v Bruselu, mohou vypadat eh, z národního hlediska zcela kontraproduktivně. No a musíme brát také v úvahu volební cyklus eh, v každé členské zemi. To všechno je třeba vzít v úvahu eh, také v kontextu doporučení komise pro jednotlivé země a postupu jejich implementace. můžeme říci, že eh, doporučení pro jednotlivé země jsou eh, zásadní. Eh, částečně dá se říci, že se plní a částečně se neplní. Tady to procento je velmi rozdílné pro jednotlivé země. V roce 2016 těch doporučení komise bylo méně a snažili se být zacílenější, tak aby vše bylo přijatelnější pro členské země. Přesto ovšem eh, se potýkáme s problémem eh, nezlepšujícího se eh, naplňování těchto doporučení. Nicméně je zde ještě důležitější dilema. My stojíme na křižovatce, z níž se můžeme vydat třemi směry. Eh, jde o vyrovnání rozpočtu, o strukturální reformy a větší důvěru v investice. Každopádně eh, je třeba eh, to nějakým způsobem nakonfigurovat, ale zatím se velice rozcházíme. Někdy to vypadá jako bychom se vraceli do Evropy středověké, eh, kde se spory odehrávají v teologických diskusích a celkem nic se neděje. Či otázka je, jestli zaměření na rozpočty eh, je dostatečné na to, abychom pozvolili hospodářský růst. Máme zde Eh, různá pravidla. Teď je otázka, na co je uplatňovat, eh, na co ne, eh, jestli tedy máme mít nějaké zvláštní zacházení s velkými, s příliš velkými ekonomickými hráči. Dále máme se hlavně soustředovat na trh, jak dále s investicemi. Měly by to být investice pouze soukromé a co potom s veřejnými fondy. Podstatné je, aby se neporušoval pakt růstu a stability. Další věc, která je důležitá, je sociální konvergence mezi jednotlivými částmi kontinentu, která se spíše neuskutečňuje. Hovořím tedy eh, z, na základě toho, eh, co bylo zvoleno ve zprávě a v doporučeních pro jednotlivé země eh, pro vydané v letošním roce. Bylo by dobré, kdybychom se soustředili více na několik málo témat než široký záběr. Šlo, jde tedy hlavně o investice. Vzhledem k tomu, že eh, máme tedy eh, eurozónu, takže otázka je, na co se soustředit v eurozóně, eh, na jakých investicích jsme schopni se zhodnout v co nejširším průřezu politickým spektrem. Protože máme tady stovky milionů občanů a ti všichni by se měli účastnit, měli by mi svůj podíl na lepším a rychlejším hospodářském růstu. Čili máme toho opravdu hodně. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaje. A není tady pan Ferber, takže nyní za skupinu e CR Ne. Takže dáme slovo zástupcům eh, vnitrostátní parlamentu. Jako první promluví pan e, Dimitar Bajetarov z Bulharska. Prosím. Благодаря, господин председател. Уважаеми... Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, Rád bych eh, vám tady přednesl eh, stanovisko o bulharského parlamentu eh, k doporučení pro 2016. Začal bych tím, že Evropský semestr 2016 je zatím nejvyváženějším a nejlépe sepsaným dokumentem. Je to proto, že komise velice usilovala o racionalizaci celého procesu. My musíme říct, že nový přístup komise nám velmi vyhovuje, že je správné, že těch doporučení by mělo být méně a měly by být prioritně zaměřené. Navzdory tomu vidíme stále ještě prostor ke zlepšení. Například v oblasti zodpovědnosti a pocitu povinnosti na politické úrovni. Je žádoucí, aby jednotlivé úseky Evropské komise spolu lépe komunikovaly a to tež platí eh, v komunikaci s radou aby se doporučení navzájem nevylučovala. A tady hovořím o doporučeních 1 a 3, které jsme dostali, neboť ty nejsou zrovna eh, slučitelné a dlouhodobě by mohla ohrozit fiskální stabilitu Bulharska. Domníváme se, že číslo 3, které se týká minimální mzdy, eh, je třeba vnímat eh, v souvislosti s číslem 1, kde se hovoří o středo, středně dobém rozpočtovém cíli na leta 2016 a 17. Jinak eh, v zásadě eh, souhlasíme, eh, souhlasíme se závěry ECOFINu a skutečně stabilita podle Světové banky je pro nás zásadní. Důležitá je udržitelnost těchto specifických doporučení. Eh, jak v politice, tak v těchto doporučeních se eh, často, možná příliš často provádí změny a tím se jaksi rozmazává to zaměření, které by mělo být velmi specifické. Třeba eh, nejdříve se hovoří v doporučení o fiskálních aspektech, pak se přejde na sociální dimenzi, Nicméně já si myslím, že mm, hlavní je, eh, abychom se zaměřovali na proces naplnění, naplňování těchto doporučení. A také si myslíme, že zúčastněné strany by si měly více důvěřovat. Eh, také mm, jsme v celku spokojeni eh, s návrhem zprávy o semestru, na které se pracuje zde v Evropském parlamentu. Eh, jsou zde správně identifikovány nezbytné naléhavé kroky a musíme říci, že eh, jsou zde pořád cíle, jejichž naplnění je ještě velmi daleko a to se týká zejména cílu strategie Evropa 2020. Bulharsko patří k prvním členským zemím, eh, které, která vykonala vlastní kroky pro usnadnění investic bulharská vláda eh, zjistila deset různých překážek, typů překážek, které souvisí s investicemi a máme eh, také vymyšlená konkrétní opatření, jak naložit s těmito překážkami. Domníváme se, že hospodářská obnova a koheze je možná, pokud eh, budou kroky mezi českými zeměmi koordinované. A samozřejmě, pokud budou viditelné a hmatatelné výsledky, posílí to důvěru a dialog v členských zemích a posílí to důvěru a vůli naplňovat pravidla společného trhu. Ale důležitá je tady ta důvěra. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Nyní Charles Mannion z Malty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Zpráva pana Santa zdůrazňuje velice důležité body a to znamená otázka investice, nedostatečné investice do výroby. Pan Draghi nedávno zopakoval, že quantitative easing, že nedostatečně motivuje k růstu a tvorbě pracovních míst. A tudíž apeluje na národní parlamenty, že je třeba zavádět různé pobídky, které budou motivovat k investicím. Otázka, která teď se klade, jaké typy investic? Jsou to státní veřejné investice nebo soukromé investice? Podle mého názoru, abychom mm, stimulovali ekonomický růst, tak eh, je třeba oboje, jak veřejné, tak i soukromé investice. A opět, eh, pokud jde o veřejné investice, tak zde eh, to mm, téma, které hned mi napadá, je otázka flexibility v rámci paktu mm, fiskální stability. Opět, to je téma, o kterém se již diskutuje dlouhou dobu a zatím bez efektu bez rozhodnutí. Domnívám se, že odpovědnost národních parlamentů eh, také znamená ale ruku v ruce určitou flexibilitu národních parlamentů v rámci fiskální stability. Je zásadně, aby národní vlády připravovaly takové politiky, plány, které budou eh, stimulovat k veřejným a soukromým investicím. To jde ruku v ruce, musí to být kombinace soukromého a veřejného partnerství. Proto si myslím, že výzva, která stojí před řadou zemí, je téma, jak mm, dále motivovat k investicím eh, v jednotlivých zemích, to znamená k investicím, které ve finále budou tvořit pracovní místa. Myslím si, že eh, zde v tomto parlamentu Eh, musíme se eh, právě zaměřit na toto, protože jakmile překonáme ten problém investic, jak tedy veřejných, tak soukromých, tak potom zcela přirozeně se eh, budou tvořit pracovní místa a i zcela přirozeně to povede k lepšímu porozumění v Evropské unii a tedy k lepšímu porozumění mezi institucemi a parlamenty. Jak víte, děkuji, vy jste zmínil eh, eh, komisi a je sdělení o flexibilitě a o eh, investice a o strukturálních změnách. A Evropská rada to sice podpořila, ale zavedla tam ty různé Eh, stropy, limity, jednoleté stropy, které můžeme z toho profitovat, ale pouze na jeden rok. Eh, takže tady máme pochybnosti, mm, protože to jsou věci jako investice, které se neřeší v průběhu jednoho roku. Děkuji za toto téma. Anne Mulder, Nizozemsko. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, hospodářství členských států je propojeno a negativní ekonomický vývoj v jednom členském státě může mít závažné důsledky pro jiné členské státy. Když se podíváte na konkurenceschopnost Evropské unie jako bloku, tak zjistíte, že za posledních 15 let eh, pokleslo. Když, se, když si poslechneme pana Draghiho, tak ten apeluje na reformy v členských státech tak, aby euro a eurozóna si zachovali stabilitu. Aby se vyřešily tyto problémy, tak máme ta doporučení pro jednotlivé země, Country Specific Recommendations, což může fungovat. Ale když jde o implementaci, tak začnou problémy. Polovina těchto doporučení e, se implementuje, tedy pouze polovina. Otázka zní, co uděláme my jako členové národních parlamentů i členové Evropského parlamentu a Evropské komise. Co uděláme eh, s tím problémem, že tato doporučení se nerealizují? Jaká opatření můžeme přijmout? Je eh, třeba přijmout opatření směřující k, třeba k sankcím a podobně. A mm, takže já eh, samozřejmě nemám rád sankce a pokuty, ale chci mít konkurenceschopnou a stabilní eurozónu, aby to bylo ku prospěchu a blahu obyvatel. Děkuji, děkuji za to, že jste nadnesl toto zásadní téma. Komise mm, vyhodnocuje a přijme doporučení a potom ta doporučení se neplní nebo omezeně, takže zcela správně jste řekl, že to je otázka na nás, ale to je i otázka na vás. Jak reagujete vy, národní parlamenty, když vaše vlády neplní? Ano, my, mm, my bereme tato doporučení velice vážně. Ano, a to jsou doporučení týkající se veřejných financí, trhu práce. My o tom debatujeme v parlamentu. Příští rok nás čekají volby a určitě to budou body k diskuzi. Takže ano, my o tom diskutujeme v parlamentech, ale třeba když se podíváte na Portugalsko, Španělsko, Francii, tak i tam se reformují ekonomiky a proto, aby ekonomika Evropské unie rostla, především velké země musí dávat, dávat příklad. Děkuji. A za EPP pan Gunnar Hochmark. Pane předsedo, děkuji. Děkuji za tuto diskuzi. Když poslouchám tady tu rozpravu, tak tady vidím jednu věc a to, že zde panuje e, široké porozumění, že je třeba vytvořit větší stabilitu, abychom podporovali investice a růst ekonomiky. Ale problém je, že asi nejsme v tomto jednotní. A když se podíváme na vývoj tak je velice zarážející, že ty ekonomiky, které v posledních letech, eh, v posledních dvou, pěti letech eh, eh, měly docela dobré vyhlídky na příští období, tak nyní mají jedno společného jmenovatele a to je stabilita veřejných financí, kdežto ty, které jsou na tom nejhůře kvůli krizi, tak to jsou ty ekonomiky, kde Eh, eh, jak si panuje to, čemu se říká větší flexibilita. To znamená, větší deficity se povolují. Čím větší deficit máte, tím máte větší břemeno a větší nejistotu. Pro mě velký problém není ekonomická politika v jednotlivém členském státě, ale také máme další problém, který, myslím, je velice relevantní pro všechny ekonomiky kolem – a ty, které nejvíce mají deficity, pokud my postupně třeba podkopáme eh, důvěryhodnost paktu stability, tak my podkopáme stabilitu evropské ekonomiky. A jeden z důvodů, podle mě, proč dnes eh, je relativní klid v evropské ekonomice, i když víme, jaké problémy eh, zažívá, jaké jsou pod povrchem, tak jedna příčina je, že zde panuje taková důvěra, že pakt stability lépe více skonsoliduje veřejné finance. A také i řada členských států jde tímto směrem. A viděli jsme, že když ano, když šli touto cestou, tak se věci zlepšily. Také jsme viděli, že skutečné škrty, ty reálné škrty, mm, tak mm, v členských státech měli eh, eh, vycházeli z takové koncepce také předtím. To jsou tedy, to jsou tedy země, které většinou před těmi škrty žili si naopak na dluh, příliš utráceli a pak museli přistoupit k škrtům. Proto si myslím, že my musíme především ochránit fiskální konsolidaci v členských státech. To je předpoklad pro investice pro dlouhodobý růst a nová pracovní místa. Musíme si stanovit nové priority ve veřejných výdajích a také musíme ochránit pak stability, protože pokud eh, důvěryhodnost eh, paktu stability padne, tak potom eh, zde vznikne řada těžko řešitelných problémů. Děkuji pan Paolo Guerrieri z italského senátu. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost, za tuto diskuzi. E, souhlasíme s faktem, že e, komise v roce 2016 ve svých doporučeních e, se zaměřuje velice správně na tři hlavní pilíře priorit a to, je, to jsou velice důležité priority. Podpora investic, strukturální reformy a zachování zodpovědných veřejných financí. Nyní není pochyb o tom, že strukturální reformy, jak víme, řada členských států již je implementuje, tak ty mohou velice podstatně přispět k tomu, že zlepší Eh, potenciál nabídky, poptávky a v jednotlivých zemích a v celé ekonomice. Itálie teď eh, musí provádět strukturální reformy podle eh, zprávy, je implementujeme, již jsme zrealizovali gro doporučení z roku 2016 a děláme pokrok Hmm. Eh, eh, jako země tedy jsme přesvědčeni, že eh, to je velký závazek pro nás a určitě, ale bychom, nebo jednotlivé země, včetně Itálie, mohou dělat více pro to, aby zlepšili obsah těch reform. Také, o co jde, je, že strukturální reformy mohou proběhnout v adekvátním externím opat- prostředí, to znamená makroekonomické prostředí. Musí být eh, adekvátní, jinak nebudou mít tyto reformy efekt. A i když u nás dochází, dochází k oživení, tak eh, oživení eurozóny, tak pořád je to příliš malé oživení ekonomiky a pořád eh, eh, to není schopno kompenzovat eh, ty náklady, sociální náklady z těch minulých let krize, to znamená vysoká nezaměstnanost. Teď jde o to, jak zlepšit tento kurz nízkého růstu. Souhlasím s tím, co říká zpravodaj. O co dnes především jde, je vnitřní poptávka v eurozóně. Jinými slovy, jak zachovat vnitřní poptávku. My máme nejbohatší trh eh, na světě, ale my nevyužíváme tento nejbohatší trh na světě tak, abychom eh, udrželi ekonomický růst. Proč? Protože, jak víme, naše fiskální politika eh, nepodporuje dostatečně vnitřní poptávku a ani mm, veřejné a soukromé investice příliš k tomu nepřispívají. Proto jak jsme slyšeli, je zásadní a to je pozice i naší země. Proto, abychom zvýšili reálný potenciál eh, růstu evropské ekonomiky a eurozóny, tak je třeba mít eh, více expanzivní fiskální politiku. Co to znamená? Proto, abychom mohli mít více expanzivní fiskální politiku, tak v eurozóně mm, musíme mít mít pozitivní výsledek fiskální rovnováhy, eh, fiscal stance, jak se tomu říká. Od roku 2011, od roku 2010, ta fiskální rovnováha byla velice restriktivní, negativní. Dnes je pozitivní, a, eh, ale pořád není, po, pořád nepřispívá moc ekonomickému růstu. To je důležité, tedy jak zlepšit fiscal stance a mm, snažit se i zrevidovat ty parametry, které bychom mohli splnit. A závěrem bych řekl, že společně s fiskální politikou je zásadní také zvýšit objem veřejných investic na evropské úrovni, protože, jak jsme již to viděli, mm, to může velice pozitivně přispět k a mít to makroekonomické i mikroekonomické efekty. Podle mě to je ten správný směr v roce 2017. Děkuji. Pan Holik István z Maďarska. Köszönöm, elnök úr, a szót, és... Děkuji, pane předsedo. Jménem maďarského parlamentu bych chtěl srdečně poděkovat za to, že nám bylo umožněno, abychom my, zástupci národních parlamentů, mohli vyjádřit svůj názor a názor k semestru, eh, k evropskému semestru 2016. Další nasměrování považujeme za dobré. Doporučení pro jednotlivé země jsou kratší a lépe vyprofilovaná, to je dobré. Vše vychází z odborného základu a to je pro nás důležité. Podle našeho názoru je hospodářství naší země stabilní, hospodářský růst je u nás téměř dvojnásobný než průměr v Evropě. Náš rozpočet je stabilní a souhlasím s tím, co tady zaznělo, tedy, že stabilita je nesmírně důležitá, zejména po fiskální stránce. Hm. My jsme to v Maďarsku rozpoznali a již několik let máme deficit, který je nižší než 3%, ale nejen to, Hodně často jsme se dostali i pod 2%, 2%, takže můžeme opravdu hovořit o tom, že náš počet je stabilní. Zadluženost eh, trvale klesá. Maďarsko bylo zařazeno do kategorie ehm, zemí s příznivými podmínkami a to je velice důležité, i pokud jde o semestr, evropský semestr 2016, protože i komise ocenila naše výsledky. Uvědomujeme si, že nebezpečí, nerovnováhy pro naše finance zatím nehrozí a je důležité, aby v doporučeních pro jednotlivé země komise i nadále formulovala odborné požadavky e, s konkrétními údaji. Tyto parametry by měly být do budoucna důležité. Potom za těch, pouze za těch okolností potom bude možné pro členské státy přijmout konkrétní opatření. Jenom pokud tedy komise bude dávat konkrétní doporučení. Pokud jde opět doporučení, dostali jsme tento rok pouze tři doporučení a vše, co je tam uvedeno, odpovídá cílovým eh, požadavkům naší vlády. Rozpočtová disciplína, ano, v tom chceme pokračovat i nadále. Potom o odvětvové daně jsou realizovány krok za krokem, tak, aby se maďarské podniky cítily bezpečně a aby mohlo dojít k navýšení investic v naší zemi. A samozřejmě program eh, veřejně organizované práce bude tak přenastaven, aby ti, eh, kdo budou propuštěni, mohli opět začít co nejrychleji pracovat. Doporučení pro jednotlivé země splňujeme a sledujeme. A náš parlament i tento rok, stejně jako v minulosti, se drží evropského semestru. Před dvěmi lety u nás byl zástupce Evropské komise Eh, generální eh, ředitel, generální ředitelství pro finance nás také navštívil. Hovořili jsme o reformách finančních programů a o konkrétních doporučeních pro jednotlivé země, tedy pro Maďarsko v našem případě. A celkově změny eh, považujeme za pozitivní. Změny pro tento semestr a uděláme vše pro to, abychom je mohli splnit. Děkuji. Děkuji. Kerasimov Baluras, Řecko. Děkuji. Pane Gualtieri. Jsem velmi rád, že jsme se osobně mohli setkat. V minulosti jsme spolu již komunikovali Já bych řekl, že jste um, tedy zastáncem Evropské unie a také přítelem Řecka. A já si myslím, že toto stanovisko sdílí také náš parlament, naše země, jak víte, se nachází v situaci, kdy tedy potřebuje určitou podporu a netýkají se ho makroekonomické postupy, o kterých hovoříme dnes zas až tolik. Ale to, o čem tady hovoříme, to se týká nejenom členských států, ale i je eh, tedy jiných členských států, ale i naší země. Musíme sledovat příčiny finanční krize jako celek proč je to tak, že Evropská unie a USA propadly do krize? USA se z té krize zpamatovalo před třemi lety a nastavilo poměrně velký růst. A jak je to tady s ekonomickou politikou v Evropě? Někteří kolegové tady hovořili o reformách, ale reformách, v jakém směru. Oni nejsou neutrální. Je dobře známo, že v Evropě neoliberálové mají věci ve svých rukou. A pokud jde o reformy, jde teď o to, zda to bude znamenat konec sociálního státu a prav pracujících. To jsou věci, o kterých musíme hovořit. A chtěl bych také zmínit některé další věci v souvislosti s hospodářstvím. Občané se donívají nebo vnímají Evropskou unii um, jinak než dříve. Toto vnímání také prošlo svou krizí a propadem. Není to tak jako v roce 99, ale um, je to značné. Pokud jde o růst, růst se zatím nedostavil. Stagnujeme. I v ekonomice. E, rostou pouze nerovnosti, sociální nerovnosti a zároveň dochází eh, k velkému nárůstu chudoby a nezaměstnanosti. Tady samozřejmě se to netýká eh, pouze Řecka, ale v posledních dvou letech to velmi zažíváme, velmi silně. Eh, máme tady teď 29, nezaměstnanost, a tedy zdvojnásobila se a ještě jsme se z těch problémů nedostali. Myslím si, kolegové, že potřebujeme radikálně změnit kurz, potřebujeme růstový eh, pakt, pakt pro růst, který bude spravedlivý, nastolí udržitelný růst na základě práva na práci a základních lidských práv, eh, která jsou v současnosti porušována. Zároveň musíme posílit dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a, a, a udělat něco se sociálními ukazateli. Nezaměstnanost a chudoba v Evropské unii nejsou pouze nezávislé proměny, které je třeba řešit odděleně, ale je to výsledek dalších politik um, a různých rozhodnutí centrálně prováděných, jako je například eh, fiskální eh, stabilita a ta příslušná opatření. Občané se ztrácí eh, v tomto pojmosloví a výsledek je, že členské státy evropské hospodářství si nevedou dobře a Evropská unie ztrácí eh, v očích evropských občanů svou důvěryhodnost a nevím, co se bude dít nyní po Brexitu. To eh, je zatím pouhý začátek toho, co přijde. A navíc tady máme eh, dvojí normy, dvojí měřítko. Německo například má 8% přebytek. Což také vlastně není příliš v souladu s paktem. Děkuji. Pane předsedo. 9, 9% je to, ne 8%, je to 9%. Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji vám za uh, tuto možnost uh, diskutovat eh, ve chvíli, kdy Evropský parlament se chystá hodnotit uh, konkrétní doporučení a chce přeskoumat růst za rok 2016. Je velice důležité, abychom takto diskutovali. Naše útvary zdokumentovaly Eh, uplatňování konkrétních doporučení pro jednotlivé země odvedli úžasnou práci a když se na to podíváme, tak je vidět, že došlo k určitým pokrokům, i když ne všude. Jsou tady určité požadavky, aby eh, a Um, my jsme tady už dávno požadovali i v národních parlamentech tady, aby bylo méně těch doporučení, aby byly lépe uh, zaměřena na realitu jednotlivých členských zemí a ne, aby tam byla nějaká eh, doporučení eh, nalepená na všechny státy. Takže tady došlo k určitému pokroku, ale je potřeba koordinovat eh, ekonomické politiky, což by mělo probíhat právě těmito doporučeními, ale já si myslím, že tam je ještě prostor na vylepšení. Tam jde teď o tu další etapu toho cyklu, to je velice důležité eh, ze tří úhlů pohledu. Jednak pokud jde o využívání celého souboru nástrojů ekonomické politiky, které máme a které jsme zreformovali, a to tak, aby postup pro eh, vyrovnávání makroekonomických nerovnovách MIP, aby to bylo opravdu uplatňováno tam opravdu jsou určité tabulky a tak dále, ale jde o to, jestli ty závěry, které se vyvodí z té nerovnováhy, jsou dostatečně zohledňovány. Já si tím nejsem eh, jistá. A pokud jde o komisi, eh, na základě toho dvou balíčku a šesti balíčku, eh, tedy požaduje, aby členské státy dodržovaly pravidla, ale potom tedy je potřeba, aby komise přísně dbala na dodržování všech pravidel. I pravidlo MIP je stejně důležité jako ty ostatní. Ehm, a tady je zodpovědná komise za to, aby byla důvěryhodná, pokud jde o uplatňování těchto věcí. Další věc to jsou investice. Tady je Evropská komise velmi správně ve svých konkrétních doporučeních eh, na to zareagovala. A někdo z vás tady zmínil otázku veřejných investic a soukromých investic a v kontextu a Eh, té současné situace, kde zatím ještě nebyla nastolena eh, důvěra, je potřeba se zaměřit jak na soukromé, tak na, sou, na veřejné investice. A pokud jde o Evropský parlament, je to pro nás velmi důležitý okamžik, protože nyní budeme diskutovat o druhé fázi Junckerova plánu a já si myslím, že tady bychom se měli poučit v tom, jaké nástroje si vytvoříme makroekonomické nástroje pro evropskou úroveň a je potřeba o tom společně hovořit. K čemu eh, chceme nasměrovat tento Junckerův plán, k čemu ho chceme využít, jakým způsobem na to zareagujeme v jednotlivých eh, národních ekonomikách. A další věc, neměli bychom zajít dále v některých aspektech, Eh, při uplatňování těchto konkrétních doporučení pro jednotlivé země? Já si myslím, že tady je ještě jedna oblast, kde není možný pokrok, a to je eh, otázka fiskální. Pokud je o fiskální problematiku, tak to samozřejmě není plně v kompetencích eh, evropské úrovně, ale může to být určitý prostředek, jak zaměřit ekonomickou nebo fiskální politiku jednotlivých semí um, um, jaksi podle určitého e, globálního hodnocení. A tady komise může zachytit ještě dále ve svých doporučeních, aby se více vyvážela fiskalita e, kapitálu a plánu, pardon, práce tak aby e, to podpořilo investiční strategii a strategii zaměstnanosti, protože to je přece něco, oč jde nám všem. Děkuji. Trigo Pereira, Portugal. Paulo Pereira. Grazie, signor Presidente. Members of European Parliament and National Parliaments, like to... Eh, děkuji, pane předsedo. Já eh, zde všechny vítám a já jsem tady jediný zástupce portugalského parlamentu, a pokusím se eh, tady říci, na čem se eh, portugalský parlament de facto zhoduje ten předomyslně a je to také eh, široká zhoda v celé zemi. My budeme mít na začátku října setkání eh, výboru eh, mimo jiné také regionálních a ekon eh, se zástupci komise a bude to první případ tzv. strukturovaného dialogu mezi komisí a Evropským parlamentem. Asi víte, že půjde o to, zda přijmou sankce vůči Portugalsku a Španělsku v podobě škrtu plateb ze strukturálních fondů protože tyto země eh, v roce 2015 eh, zcela nenaplnily doporučení Evropské komise. Já bych k tomu chtěl říct dvě věci. První je, že celý portugalský parlament jednomyslně se domnívá spolu s velkou většinou portugalských občanů, že tyto sankce jsou neférové, ale také kontraproduktivní. Rozhodnutí uvalit sankce určitě sníží podporu voličů pro evropský projekt v Portugalsku. V evropských institucích jsou ti, kteří zastávají to, do linii, to znamená, že by tyto sankce měly být jednoduše a prostě naplňovány vůči každému, kdo neplní závazky. Pak jsou zde takoví, kteří jsou zastánci určité míry flexibility a eh, berou v úvahu nejenom možné dopady na tu eh, zemi, které se to bude týkat, ale také na důvěryhodnost těchto eh, opatření. Druhá věc, eh, kterou se tady chtěl říci, že eh, ta, ten flexibilní přístup je daleko rozumnější. Já bych tady teď se pokusil ty zástance tvrdé linie přesvědčit, že nemají pravdu. A ptám se jich tady, co je v zájmu Evropské unie. Za prvé, pokud nastane Brexit, tak je určitě dobré snažit se udržet ostatních 27 členů v Evropské unii. Ještě před rokem to v podstatě eh, bylo eh, celkem eh, samozřejmá věc. Všem nyní to už tak samozřejmě není a mělo by to zůstat, mělo by se to stát cílem Evropské unie. No a co se píše v přehledu o růstu na začátku tohoto roku, je to, že k klíčovým problémům patří investice a růst a jejich podpora. A také se zde píše, že je třeba dokončit bankovní unii v zájmu finanční stability. Čili bez zaměstnání, bez zaměstnanosti a bez růstu evropský projekt neuspěje. Já to nebudu rozebírat do podrobností. A e, možná, že ještě bude čas později. Ale zhrnul bych to takto. Portugalsko e, e, v roce 2016 ukončí eh, režim řízení pro nadměrný deficit. Toto očekává Evropská komise. My jsme nyní na 2,7%. Či otázkou je, zda je správně sankcionovat eh, zemi, která se snaží o fiskální konsolidaci a snaží se stabilizovat vnitřní poměry. Já doufám, že ještě bude čas, abych to mohl později více rozvinout. Thank you for having reminded that next Monday... Děkuji. Já chci jenom připomenout, že příští pondělí skutečně proběhne onen strukturální dialog eh, mezi výborem eh, REGI a komisí. A eh, budeme tam hovořit o té možnosti pozastavení plateb ze strukturálních fondů. Já myslím, že to je velice důležité setkání. Určitě tam zazní také eh, portugalská pozice. Marko Vali, e FTD. Sí, grazie, prezident. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat členům národních parlamentů, že přijeli na tento dialog. Já bych chtěl říci, že tento evropský sen eh, se stal zlým snem Eh, poněvadž ta doporučení, eh, která dostávají jednotlivé země, tak ty se nelíbí lidem, ani se nelíbí eh, zástupcům hm, lidí. Je to prostě recept, který selhal. Škrty, privatizace, soukromé investice, reformy, no, snižování platů hm, prostřednictvím reform trhu práce, jako například v Řecku, ve Španělsku, v Itálii, ve Francii a proč se tedy aplikují? No, protože chceme eh, pořád obajovat eh, nástroj v podobě eura. To, o tom, eh, to je něco, o čem se diskutovat nelze a to je kvůli i těm fixním směným kurzům a právě proto dochází k těmto, mm, k tomu, mm, k těmto problémům. Takže my zde musíme poukázat prstem na ten politický problém. Měnová unie eh, nám ukazuje, že prostě nelze mít jednu měnovou politiku pro 19 zemí. Prostě tyto, eh, těchto 19 zemí potřebuje různé sazby, různé úrokové sazby a máme zde 24 jazyků v Evropské unii a to již i mm, jaksi je problémem přece, protože ve Spojených státech je to jiné. Tam mají jeden, zák, jeden jazyk, jeden jazyk a mají jednu valutu a to dává možnost zaměstnancům eh, se stěhovat, je tam větší mobilita a to nám tady všechno chybí. Takže eh, proto je to všechno mm, v mm, protikladu, jak nám Draghi vysvětloval tuhle a další eh, vysvětlovali, že to je správný program. Já myslím, že ne. My musíme obrátit toto paradigma a, paradigma a ne tak nábožně pořád zhlížet k jednotné měně. A potom eh, v podstatě eh, se věci jenom zhoršují a nakonec eh, se to bude postupně rozpouštět a dojde k nějakému referendu či k jednostranným odstoupením od eura v některých státech. Takže, ale to jsou demokratické pozice. My jsme například viděli v Portugalsku, ve Španělsku, určitě se mnou budou souhlasit, eh, tak tam to jsou země, které jsou trestány, penalizovány mm, eh, za eh, rozhodnutí politiků, kteří ale zastupují své lidé, lidi a jim něco nařizují technokrati z komise. Takže to je program, který je nebo neobhajitelný z mého pohledu a právě já myslím, že my pouze se točíme kolem eh, problému, kolem horké kaše chodíme pořád a já třeba si myslím, že musíme eh, k tomu přistoupit eh, s kladnou hlavou. Zde teď se hovoří o institucionalizaci trojky, že se vytvoří něco jako Evropské eh, ministerstvo financí, nějaký technokrat, který vezme vaše peníze z vašich národních rozpočtů a bude si z toho dělat svoje reformy. No to přece musíte vysvětlit vašim eh, voličům a uvidíte, je těžké jít touto linií, tímto směrem je třeba, abychom dali problémy na stůl, abychom řekli, tento projekt Evropské unie, tak to je neudržitelný a měli bychom pokračovat cestou spolupráce mezi jednotlivými státy, protože nakonec dojde k nekontrolovanému rozpuštění a to jenom bude hrávat spekulantům a dalším podobným lidem, kteří jenom investují do evropského konfliktu a bude to nahrávat těm, kteří jsou proti Evropě, tak jak to vidíme i teď, a mm, samozřejmě mm, my jsme tady investovali hodně do našich principů, které ale selhávají v posledních letech a vedlo to ke skutečné politické krizi, která potom se může stát nezvladatelnou. Proto je třeba nalézt jiná řešení a ne pořád eh, tak nábožně obhajovat koncepce, jako je euro či Evropská unie, protože to mm, všechno se ukázalo, že spíše nahrává velkým mocnostem a nikoliv občanům. Takže co dělat? děláte vy, protože přece vy zastupujete lidi. Já zastupuji eh, novou politickou eh, sílu v Itálii a eh, i v Itálii průzkumy ukazují, že my jsme prvním politickým hnutím. Je třeba, abychom se všichni probudili a abychom se postavili proti tomuto novému typu spolupráce a abychom již tedy, jak si smetli ze stolu, anebo abychom se zbavili těch lidí, kteří nás vedli Eh, zavedli do této situace. Onofrios Kula, Cyprus. Děkuji vám, pane předsedo. Především jsme velice rádi, že eh, jsme se vrátili k tomu procesu evropského semestru, eh, poté co jsme eh, úspěšně dokončili ten proces, eh, který postavil na nohy naši ekonomiku. Já musím říct, že je velice dobře známo, že eurozóna eh, není dokonalou měnovou oblastí a ty nedokonalosti bude třeba nějakým způsobem napravit. My tedy eh, vidíme ty, tu makroekonomickou nerovnováhu a jsou to nerovnováhy, které se také eh, exportují dál. Mm, my si tedy myslíme, že skutečně je dobře koordinovat politiky a to určitě prospěje všem. Eh, pokud se týče eh, doporučení pro Kypr, tak můžeme tedy souhlasit s tím, že jsou zde důležité reformy, eh, pokud se týče eh, penzí, ale hm, také třeba eh, by byl vhodný také ten minimální garantovaný příjem pro každého, kdo je v nouzi. Čili to hm, jsou reformy, které nemusí jít pouze na úkor pracujících a podobně. A to by bylo daleko vítanější, jak to. Naše vláda také předložila parlamentu návrhy zákonů, o kterých se bude hlasovat do konce roku. Očekává se reforma veřejného sektoru, mobilita veřejných zaměstnanců, Eh, uvnitř institucí a mezi institucemi a také e-government, který eh, zlepší efektivnost eh, veřejného sektoru. Také je třeba hovořit o nižších úrovních zprávy, státní zprávy, kde tedy, kam budou přesunuty některé služby státu. Také pokud se týče mikro, makroekonomické imbalance, to je ten eh, vysoký dluh eh, jak eh, státní, tak soukromý, tak samozřejmě jsou to věci, se kterými se ještě budeme muset poprat, ale i tak je třeba říci, že naše ekonomika se vede lépe, než jsme očekávali pro rok 2016 očekáváme eh, růst eh, přes 2,7%, což bude určitě nad, eh, nad očekáváním a nad průměrem Evropské unie. Podobně by to mělo být v roce 2007, 17, pardon. Také očekáváme že eh, deficit veřejných financí nebude větší než půl procenta. Eh, takže domníváme se, že eh, je to velice, velice pozitivní vývoj. Domníváme se, že tedy máme určitý fiskální prostor a ten nám nyní umožnil eh, prostě eh, fungovat a opravdu eh, opravdu se dále posunout. My jsme sice měli recesi v posledních dvou let, ale přesto jsme prakticky eliminovali deficit veřejných financí. A já předpokládám, že to může trvat do roku 2020 takto. Děkuji, pan Richard Kors z Lotyšska. Děkuji, pane předsedo. K těm specifickým doporučením asi nemám mnoho co říci, ale eh, řekl bych, že je tady něco, co tady dosud nezaznělo a je třeba říci, že máme velmi pomalý hospodářský růst a ono to bohužel se promítá do šedé ekonomiky. Tam je problémem nelegální zaměstnávání a to v Evropě může dosáhnout rozměru snad až 7 to má samozřejmě vliv na sociální systémy, na rozpočtové příjmy a tak dále. Eh, v návrhu vaší zprávy se o tom všem nehovoří. O nezaměstnanosti se hovoří eh, neustále, ale o nelegálním zaměstnávání naopak ne. Z Německa víme, že 500 eh, uprchlíků, eh, kteřím byla odmítnutá mezinárodní ochrana, nadále v Německu zůstává. Otázka je tedy, z čeho žijí, jak žijí. A eh, to zajímá evropské občany. Mě by tedy zajímalo, jestli se bude něco dělat proti nelegálnímu zaměstnávání členských zemích, což určitě u nás je problém a věřím, že něco podobného je problém také v jiných členských zemích. Děkuji, pan Starbat. Budu hovořit za frakci EKR a tady už ta hlavní hesla eh, padla, růst, investice a tak dále. A řecký kolega uvedl, že pokud nebudeme mít větší růst a větší zaměstnanost, tak Evropská unie zkrátka stroskotá. To je samozřejmě velmi tvrdý úsudek, ale myslím si, že má pravdu. Když se podíváme na uh, konkrétní uh, okolnosti, tak tady v podstatě nejde o Evropskou unii, ale o eurozónu. A eurozóna to není jednotný blok, ale je rozpolcená. Například eh, nemáme jednotný v jednotnou míru konkurenceschopnosti. Nechci tady hovořit o podílu zemí eurozóny na světové scéně. Od roku 2000 eh, podíl Německa zůstal konstantní, i když Čína velmi narostla, ale Francie a Itálie ty poklesly na polovinu, eh, což eh, samozřejmě znamená, že klesá vývoz, tím pádem se ztrácejí pracovní místa. A když se podíváme na růst, tak růst eurozóny pro tento eh, rok je vnímán nebo prognostikován na 1,6 a v Evropské unii bez eurozóny bude růst 2,7%. A když z eurozóny vyjmeme ty země, které, kterým se daří dobře, jako je Nizozemsko nebo Německo, tak to číslo bude ještě více depresivní. Takže si člověk musí položit otázku, proč tomu tak je. Proč eurozóna je nejpomaleji rostoucí část eh, hospodářství na celém světě. A e, neobejdeme se bez té otázky, kterou tady položil pan Malý. Čím to je? Čím to je, že nezaměstnanost v Německu od roku 2010 e, klesla e, z 10% na 5%? Čím to je, že růst u nás je silný? Čím to je, že vývoj v ostatních zemích je opačný? Eh, že z 10% na 20 nebo 25% eh, narostla eh, nezaměstnanost mládeže. Ne každý by řekl, nebo ta, zkrátka se z toho musí vyvodit, že ten směr, kterým se to ubírá, je špatný, že to je nadhodnoceno pro jižní země eurozóny a, a podhodnoceno pro ty země, jako je Německo a některé další. Vývoz v Německu je dotován uh, naši lidé se nemusí eh, snažit, aby byli na mezinárodní scéně konkurenceschopní. Vývoz z jižních zemí je zdaňován. Eh, to je jasné, když je eh, vývoz zdaňován, když je směný kurz nadhodnocen, tak potom samozřejmě mají problémy. Eh, něco prodat. A když eh, pan Drágy se tady snaží něco zachránit eh, politikou nulových sazeb, tak to nefunguje. Žádná politika nemůže chybnou relativní cenu eliminovat. Ehm, Tady není možné eh, ten ekonomický rozpad tímto způsobem vykompenzovat. K tomu je potřeba jiných opatření. A ono nestačí neustále hovořit o tom, že potřebujeme eh, větší růst. My si musíme uvědomit, proč v některých zemích je ten růst větší než u nás na jihu eh, Evropské unie. Když si odpovíme na tuto otázku, tak teprve poté můžeme vytvářet eh, zdravé koncepty. Pokud to neuděláme, tak neustále v dalších letech budeme eh, žalovat eh, a naříkat na špatné poměry ale rozhodující je, že každý investor v každé zemi eh, sleduje prognózu do budoucnosti. A pokud prognóza do budoucnosti není dobrá, eh, tak eh, v Evropském parlamentu nebo v parlamentech můžeme hovořit o tom, jak je zapotřebí mít soukromých investic a tak dále, ale nic se nezmění. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Uh, Claudio Grech. Děkuji. Uh, Malta, Claudio Grech. bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo, děkuji také eh, kolegovi eh, za eh, zprávu. A tam hovoří o různých faktorech vzájemně propojených, které jsou velmi důležité pro investiční výzvu v Evropské unii. Bez pochyby je to tak, že tři hlavní priority komise posílit ekonomický růst jsou správnou cestou. A diskuze podporuje e, tento směr. Já bych se ovšem chtěl e, zejména zaměřit na první prioritu, tedy na podporu investic. Musím zdůraznit, že monetární politika jako taková a, a, potřebuje a, obnovu a, a Eh, oživení investic. My bychom se měli mnohem více zaměřit eh, při obnově růstu na navýšení eh, inovací v členských státech. Potřebujeme inovace, protože to přináší přidanou hodnotu, to potom zrychluje produktivitu a to samo o sobě vede k udržitelnému růstu a je to velký motor pro investice. A nakonec eh, by tady mělo být více pracovních míst a měl by to být způsob, jak, eh, jak vlastně odstraňujeme chudobu. Ale bych řekl, že v této souvislosti potřebujeme naložit větší úsilí, abychom podpořili inovace, eh, ne eh, eh, od zhora dolů, ale eh, napříč členskými státy a uvnitř členských států. Musíme mít větší zohledňování subsidiarity ehm, inovace, nebo měly by tady být dobré na míru střížené programy, které budou schopny podpořit inovace Eh, uvnitř členských států, napříč členskými státy. To je zejména relevantní pro ty členské státy, které zatím ještě mm, poza, eh, zůstávají pozadu, pokud jde o obnovu průmyslu. Děkuji, Paloma López, NGL. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Zde hovoříme o doporučeních, eh, ale eh, přece tady je třeba mít radikální změnu politik. Potřebujeme veřejné přímé investice, progresivní zdanění, veřejný sektor, který bude silný, minimální mzdy, růst platů. To ale to je úplně opak toho, co se teď dělá. Zde my obětujeme naše lidi na oltář měnové politiky, která nefunguje. Tento eh, rámec řízení neřeší problémy Evropanů neřeší nezaměstnanost, neřeší nerovnosti, které vznikly právě kvůli těm neoliberálním politikám. Dluh roste, Eh, a jsou velké otřesy finančního sektoru, jako například ve Španělsku. Tam nebyl problém s veřejným dluhem, dluhem a teď ho máme. Ten dluh se zdvojnásobil a je více eh, daleko větší než HDP a eh, samozřejmě za to zaplatili zaměstnanci, pracující. Nemůžeme se snažit chránit mm, mm, sociální práva v takovémto rámci, který nahrává delokalizacím, kde dochází k řetězení, destrukcí pracovníků pracovních míst ve prospěch nadárodních společností. Navrhované mm, změny jenom zhoršují krizi a mají velký sociální dopad. A kromě toho eh, zde v podstatě dochází k vydírání vlád. Eh, mm, vydírají se tím, že se jim přestanou eh, dávat strukturální fondy, jako například je, je to ve Španělsku a mm, mm, mm, ještě se zhoršují rozdíly mezi zeměmi. Nicméně eh, Německo, eh, Holandsko, ti mají všechno povolené a nemusí plnit ani smlouvy, nemusí, ale přece podle smlouvy soudrž, eh, je koheze Eh, to eh, základní, je základní koncepci Evropské unie a zdá se, že ale eh, tady spíše se snažíme některé státy potopit ke dnu. Tady se hovoří pořád o reformách, ale je to takový damoklův meč nad zeměmi především na jihu, jako Španělsko, Řecko, Portugalsko. Jak můžeme očekávat, že politiky, které se vedou se z Evropy, že nebudou narušovat suverenitu státu, Například eh, ve Španělsku my eh, teď eh, předkládáme Evropské komisi plány nových škrtů a vlastně tím úplně pohrdáme základními demokratickými mm, procesy. Změnit politiku, to je základní a jediná cesta, která povede k lepší Evropě a k více Evropy. Thank you very much. Uh, Silva Pereira. Děkuji. Paní Silva Pereira. Obrigado, Děkuji, pane předsedo. Rád bych se stručně vyjádřil. Tento týden výbor Ekon měl slyšení s předsedou Centrální banky, který hovořil o prognózách růstu pro tento rok a je to pro tento rok 1,7 a růst v dalších dvou letech bude ještě nižší. 1,6 pro rok 2017 a i vlastně pro rok 2018. A obnovil svůj apel, e, který Evropská centrální banka zmínila již několikrát, aby tady byla um, rozpočtová fiskální politika harmonizovaná, která by usilovala o společné monetární cíle. Tady potřebujeme jednotné indexy a jde o to, zda evropský semestr bude odpovídat tomu, co požaduje Evropská centrální banka. Měnová politika jako taková sama o sobě nenastartuje udržitelný ekonomický růst a nebude možné generovat dostatečné investice tak, aby byla podpořena zaměstnanost. Pravidla jsou příliš pružná a diskuze o sankcích, která se dotýká Španělska a Portugalska, kdy Portugalsko má eh, deficit nižší než 3 eh, tedy s ohledem na to je to naprosto absurdní a je to v rozporu s tím eh, cílem mít rozpočtovou politiku, která by podnítila investice a hospodářský růst. Jak evropský semestr tedy stimuluje ekonomiky? Eh, měl by, tady, měl by tady být větší prostor pro to, aby tato země si mohla nastavit politiku, která podpoří hospodářský růst, vzhledem k tomu, že v některých zemích je přebytek. Tam je jasné, že by bylo možné toho dosáhnout více a udělat to lépe. Jak tedy, nebo eh, investiční evropskou politikou, eh, Junckerovým plánem by se mělo bojovat proti těmto nerovnováhám nebo nerovnoměrnostech mezi Německem eh, a eh, zeměmi na periferii. Plánuje Junckerův plán nějaké přerozdělování, aby se odstraňovaly tyto asymetrie? A nebo se budou tyto asymetrie ještě více prohlubovat. O tom musíme hovořit. Evropský semestr to je vlastně výzva k tomu, abychom zhodnotili to, co bylo učiněno a nastavit politiku, která bude odpovídat očekáváním našich občanů. A proto bude potřeba ten stávající rámec změnit. Děkuji. I don't have other tak a do debaty se eh, dále nikdo nehlásí, takže eh, řeknu něco sám. Eh, poněvadž to byla velmi inspirativní debata na kolega debaty, který je zde na rozdíl téma, proč se nám nedaří dosávat vyššího růstu. A pan Hockmark se k tomu také vyjádřil. Já bych řekl, že eh, měnová unie musí mít svá pravidla, ale mm, řekl bych prozíravě, že eh, bychom neměli eh, tvrdit, že naše pravidla neplatí, ne, nefungují. Eh, deficit v eurozóně eh, se změnil z 6,3% na 1, něco málo za 4 nebo 5 let. Čili prostě deficit jsme snížili na 1,9%, zatímco v Americe je to pořád 4,4%. Čili eh, vyšší deficit to není řešení samo o sobě, ale eh, ono eh, se dost těžko těžko, jak si eh, říká, jak eh, to má fungovat, eh, zvláště když zaměřujeme pouze na jeden parametr. My teď máme 2015, 2016 a teď otázka, co v roce 2017. Budeme pokračovat tedy v kontrakci rozpočtu nebo si dovolíme mírnou expanzi? Toť otázka. A myslím, že otázka je jasná, že bychom v roce 2017 měli být mírně expanzivní z fiskálního hlediska, nikoli kontraktivní. Čili já si skutečně myslím, že to tak nějak je. E, samozřejmě to samo o sobě nestačí. Mm, protože tady je také otázka vnitřní poptávky a investic. A já musím říct, že to není pouze ta agregovaná poptávka, že to je také o e, růstovém potenciálu. A my máme velkou nerovnováhu mezi e, Eh, výdaji a investicemi. My tady máme spoustu peněz, spoustu velkofinanční zásobu, jenomže eh, ty peníze se buď investují v zahraničí, nebo zůstávají, eh, abych tak řekl, na spořicích účtech. Tady se prostě investuje velmi málo. Čili já si myslím, že tady je třeba to nějakým způsobem fiskálně více eh, motivovat. Eh, my tady máme eh, politiku ECB a tady je hodně velký odpor proti půjčování si na evropské úrovni a proti transferům mezi zeměmi. A já si myslím, že Eh, de facto potom eh, se, když to bude takto, tak se těžko odpovídá na otázku, jak tedy udržet společnou měnu. Já samozřejmě eh, podporuji ty, kteří říkají, že musíme mít konvergenci a zároveň konkurenceschopnost. Čili to eh, také souvisí se strukturálními reformami a tak dále a s prohlubováním společného trhu, že ano. Já myslím, že to byla velmi zajímavá debata. Eh, takže, a protože máme čas, Eh, tak eh, můžeme si dovolit ještě nějaké další poznámky, další komentáře, pokud někdo bude chtít říct, prosím. Eh, pane předsedo, děkuji, že jste to ještě jednou vysvětlil. Mm, my samozřejmě můžeme používat určité znalosti klasické ekonomiky, zejména Keynes. My tedy víme, že eh, zde máme, nebo jaksi eh, směnné kurzy, eh, tak ty jsou způsobem, jak si třeba podporovat vývoz anebo dovoz pracovních sil. De facto Německo exportuje výrobky a jižní země exportují pracovní sílu. Evropská centrální banka eh, má likvidity více, než potřebuje, ale pan Draghi eh, nemůže způsobit to, aby to likviditu někdo využíval, aby se investovalo. Bohužel dochází k tomu, že eh, strukturální reformy se prostě odkládají, protože daleko jednodušší pro vlády je levně si půjčovat, nešli riskantně a možná dráze eh, strukturalizovat. Čili my de facto dlouhodobě tady provozujeme politiku negativních úroků a eh, zejména třeba eh, německé banky to vnímají velice nelibě. Také de facto eh, klesají další, eh, hodnota dalších věcí, jako jsou nemovitosti, umění, akcie a tak dále. To je velice nebezpečný vývoj. Já jsem velice rád, že tady můžeme říkat zcela otevřeně, co potřebujeme. A já jsem skutečně proto, aby Evropská unie zůstala pohromadě, protože na to se dá vsadit. Ale nemůžeme Eh, dlouhodobě udržovat cenovou, pardon, měnovou unii, která se prostě rozchází různými směry. Co je potřeba, aby zadlužené země dostali vhodnou pomoc, jak nastavit jejich obchodní model, eh, jak eh, mohou obnovit svoji sílu třeba ve vytváření pracovních míst. Třeba u Řecka Eh, to už vůbec nefunguje. Tam jsou prostě nějaké peníze, které tam přicházejí a 95% zase odchází do zahraničí. Já ještě chviličku. Řecku se dá pomoct jedině tím, když se řekne, eh, prostě musíte si najít směrný kurz, který vám zaručí konkurenceschopnost. Ano, Eh, já mám Řecko rád. Řecko zatím tedy eh, nahrazuje, eh, nahrazuje vlastní kupní sílu, kupní silou turistu a podobně. Řecko prostě potřebuje škrtnout dluhy, poněvadž ty dluhy nikdy nesplatí. Protože já jsem skutečně proto, abychom ty dluhy úplně škrtli. Všichni víme, že podnik, kterýž prošel konkurzem, potřebuje finanční impuls. Čili skutečně to potřebujeme. Směrný kurz, škrtnutí dluhu a nějaký e, finanční e, počáteční impuls. Ale e, v podstatě jít pořád stejně podél staré, staré cesty a e, čekat na zázrak, no tak to asi fungovat nebude. Ano, děkuji. Ta debata se oživuje a to je dobře. Máme ještě 20 minut. Teď tady vidím pana kolegu z Nizozemska. Takže může, můžete začít a potom. Ano, ta debata je eh, velmi živá, mně se to líbí. Já jsem měl chtěl říct, že tady proto, že chci, aby eh, Evropská unie zůstala pohromadě. V mé zemi jsou, eh, je strana, která si přeje, aby Unie zkrachovala. Kolega z Potravka řekl, že pokud bude Portugalsko potrestáno, eh, takže eh, podpora eh, pro Unii v Portugalsku poklesne. U nás my to vidíme opak. My říkáme, že prostě se mají pravidla dodržovat. O tom ta debata je. Také třeba Španělsko že eh, Německo, Nizozemí, eh, my máme obchodní přebytky, my jsme na ně hrdí, protože my jsme reformovali ekonomiky. Na včerejším ekonomickém foru jsme se dozvěděli, že my jsme na čtvrtém místě v žebříčku konkurenceschopnosti a my jednoduše a prostě jsme provedli reformy. A my prostě nemůžeme být silnější unii, pokud budeme oslabovat silnější členy unie. To je všechno, co k tomu můžu říct. Samozřejmě je také eh, třeba zhodnotit, zda to pravidlo je inteligentní nebo není. O to tady jde. Je třeba věci dělat správně. Můžeme mít samozřejmě na to různé názory. Eh, eh, zdali země, která je pod 3%, ale má malé investice, no tak zdali je dobré a užitečné říci dobře, seškrtáme vám strukturální fondy, protože ty by měly podporovat investice ekonomicky. To není podle mě příliš chytré, ale v demokracii se lišíme eh, v názory, takže pan Pereira. Děkuji, pane předsedo. Ano, tato diskuze je živá a jako profesor ekonomiky, tak jsem nadšen. Eh, teď k německému členovi parlamentu. Všichni napříč politickým spektrem s Máriem Dragim souhlasíme, že již existuje i různorodé nástroje měnové politiky, takže asi víc toho nezbývá, co udělat s měnovou politikou. Všichni souhlasíme, že negativní úrokové sazby a nevýkonné úvěry znamenají velkou zátěž pro banky v Evropě. Tudíž se musíme zaměřit na fiskální politiku. A eh, zde bych chtěl použít hlavní argument. Jak i řekl milý holandský kolega tady přede mnou, tak eh, vychází také z předpokladu, že makroekonomická nerovnováha, kterou zažívají eh, některé země, tak to je výlučnou odpovědností té země. A můj argument je, že ne, že tady je sdílená odpovědnost. Země v minulosti přijali určitou špatnou politiku, některé země jako Portugalsko šlo cestou škrtům, což vedlo ke zvýšené chudobě. Ale Evropská unie nevytvořila úplnou měnovou unii, jak nám připomíná zpráva pěti předsedů. Já nevím a ptám se kolegům, zdálí znají nějakou měnovou oblast eh, ve světě, která by neměla fiskální unii. O to tady jde. Neexistuje žádná eh, měnová unie, která by mohla přežít bez fiskální unie. A otázka jasná. Buď půjdeme dopředu, tak jak navrhuje se ve zprávě pěti prezidentů, směrem tedy k fiskální unii, tak aby byla schopná absorbovat asymetrické šoky, anebo budeme pokračovat, jak eh, tvrdí ti konzervativci, to znamená výluč na odpovědnost eh, leží na bedrech Řecka, Španělska, Portugalska i, i v Německo, jak víte, má makroekonomickou nerovnováhu, to musíme napravit, tuto informaci. Takže závěrem. Já souhlasím s tím, co řekl pan předseda, a to je, že bychom měli mm, mít expanzivní eh, financial stance příští rok. To znamená dvě věci. Země jako Portugalsko by měly pokračovat cestou eh, fiskální konsolidace, ale Německo a další země, které mají možnosti, tak by měly vést expanzivní fiskální politiku. Děkuji. Ano. Tak, eh, řecký eh, přítel tady teď náš. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně. Diskuze se stala velice živou. Já chci říci kolegům z Nizozemska, ano, je třeba nezapomínat na historii za posledních 50-60 let, čím si země prošla. Jaké katastrofy jednotlivé země zažily, různé intervence zvenčí a dokonce i Eh, dokonce v minulosti byly koloniální mocnosti a tvořily bohatství. To je však historie. Další kolega eh, řekl, pokud je o Brexit, eh, tak řešením je přejít k národním měnám a takto budeme schopni obhajovat vlastní směné kurzy. No, směné kurzy se kterými jsme vstoupili do eura, pro Řecko zrovna nebyly příznivé. V zásadě to eh, eh, bylo eh, v podstatě mm, euro se navázalo na německou marku a my máme šestiletý program adaptace a jaké jsou výsledky? No, můžete se pořád vysmívat Řecku, ale dluh se více než dvojnásobil. A takže asi možná to je účel toho programu. Recese byla 25% a ani v roce 29, v té velké krizi, to nebylo takové. Nezaměstnanost 27%. A mladí lidé mladí odborníci jsou nezaměstnaní 60% až. A co dělá? Co dělají? No odchází do jiných zemích EU, eh, e do USA, Austrálie a vědci, lékaři, lidé, kteří začali s našimi zdroji. Uh-huh. A měnový fond po čtyřech letech to připustil. Udělali chybu. A nyní hovoří o sociálních podmínkách. Dnes, když 33% řeků je mm, na hranici chudoby, to je realita. Ano, my nejsme schopni vládnout Hm, protože nám pořád jenom říkají, co máme dělat, ale tady přece nejde pouze o e, finance, oni nám říkají, co máme dělat e, ve školách, co máme snad učit ve školách, e, nejenom v ekonomice nám říkají, co máme dělat. Ještě další věc bych chtěl říci, poněvadž také po nás chtějí, abychom měli primární přebytek 3,5%. No, která země je toho schopná. Hm, tady se hovoří o deficitu 2,5%, ale která země vůbec dosáhla přebytku 2,5%, aby mohla z toho platit dluhy? No to může být jedině na úkor růstu. A poslední věc, dluh. Jak jsem eh, řekl, ten se více než zdvojnásobil podle tohoto receptu trojky a můžeme ho snížit. Někteří kolegé o tom tady mluvili a mají pravdu. Buď prostě nikdo takhle nemůže přežít, ani domácnosti, ani podnikatelé. Co chceme? Chceme snížit dluh, a chci vám připomenout historicky, že Řecko po válce v roce 53 mm, jak si se vzalo peněz, které mu dlužilo Německo. So everybody can, uh, Paolo Guerrieri. Takže každý dvě minuty maximálně. Ano, Musíme se snažit vytvořit, vytvořit dobré politiky, ale pokud se neschodneme na diagnoze situace, tak je to stejně zbytečné. Eh, já jsem překvapen, jak kvantitativní uvolňování vytváří nízké úrokové míry, ale to je právě opak k tomu, co říkám. Kvantitativní uvolňování je efektem eh, nižších úrokových mír. Eh, tady jde o nerovnováhu mezi úsporami a investicemi na makroekonomické úrovni. To jsou základní ekonomické, ekonomická fakta. Když kritizujeme kvantitativní uvolňování, tak eh, to nemůžeme kritizovat jako určující faktor. Kvantitativní uvolňování není dostatečným nástrojem na podpoření poptávky a nastartování ekonomického růstu. My tady vlastně diskutujeme o tom, jak udržet ehm, tuto politiku prostřednictvím fiskální politiky a investic. Takže to je opravdu eh, klíčové pochopit. Musíme nalézt eh, jenom tímto způsobem, když to pochopíme, nějakou dobnou terapii a způsob nápravy. Um, vy říkáte, že kvantitativní uvolňování snižuje míru eh, národních strukturálních reform, ale to zkrátka není pravda. Není proto žádný důkaz. A Eh, mohl bych ukázat, že existují některé země, které posilují strukturální reformy a některé země je eh, spíše ochabují. Eh, ale tady je důležitý ten expansivní makroekonomický kontext. Tady je potřeba uvědomit si, co je příčina a co je důsledek, protože jinak bude nesmírně obtížné dospět k nějakému řešení. Děkuji, paní, eh, pan Silva Pereira. mám dvě připomínky k situaci v Portugalsku. Jak uvedl portugalský kolega, Portugalsko eh, tři eh, roky muselo dodržovat přísný program různých opatření, která, které navrhly evropské instituce. Eh, lidé v Portugalsku nikdy nepochopí, eh, že na konci takového přísného programu, kdy Evropská komise eh, sledovala celý ten vývoj a kde my jsme měli horu nejrůznějších prohlášení, kterými se děkovalo našim úřadům za vyvinuté úsilí. Takže nakonec, protože jsme o žádná celá 2% nedosáhli ten cíl, na nás budou uvaleny sankce. A Evropská komise přitom blahopřála našim eh, úřadům za naše úsilí, takže to je opravdu nesmyslné. Eh, druhá věc, eh, náš nizozemský kolega, jak se zdá, věří, že je nějaké pravidlo, podle kterého, když nesplníte ty cíle, tak musíte být potrestán. A já bych chtěl objasnit, že žádné takové pravidlo v evropské legislativě neexistuje. Evrops, eh, článek 23 odstavec 11 jasně uvádí, že pokud nesplníte cíl, tak potom padne nějaké rozhodnutí, ale toto rozhodnutí musí přihlédnout ke všem eh, souvisejícím informacím, tedy eh, i to, že Portugalsko tento rok splní ten cíl 3 takže zohlední princip přiměřenosti, a také, no, tedy musí se přihlédnout k přiměřenosti a potom eh, také ehm, tu tendenci eh, v hospodářství. Takže pokud si někdo v Nizozemsku myslí, že ta pravidla říkají něco jiného, tak si myslím, že politici v Nizozemsku by měli vysvětlit, eh, co ta pravidla vlastně obnáší. Děkuji. Pan Bjarkatarov. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Dnes jsem čekal, že uslyším něco o tom, jak řešit tyto věci. E, doufal jsem, že vytyčíte nějaký směr, ale z velké části to, co jsem slyšel, v podstatě bylo pouze lamentování a Nes, nezaslechl jsem tady ani známku odhodlání, neslyšel jsem nic o tom, uh, pojďme něco s tím udělat a postavme se k tomu čelem. Kdyby si někdo měl stěžovat, tak bychom to měli být my v Bulharsku, protože po dlouhá léta jsme velmi disciplinovaně přistupovali k našemu rozpočtu. Bulharská hranice je externí hranice, takže jsme se snažili nějakým způsobem eh, se postavit tomu obrovskému migračnímu tlaku, vyrovnat se s ním, protože tento rok jsme byli naprosto zaplaveni imigranty. Jsme chudou zemí, více než 2 miliony Bulharů Eh, žijí s částkou, která je nižší než 150 euro měsíčně. To není eh, na den. A jako většina, eh, tedy i tak jako je to u většiny zemí, o kterých tady diskutujeme. A teď um, um, v Řecku říkali hrozby, že brzy budou žít uh, brzy jako Bulhaři, ale zatímco tam mají minimální důchod 700 euro, tak v Bulharsku je to 75 euro. Takže tady opravdu chybí důvěra. Bulharsko je na tom tak, jak jsem popsal, ale Evropa by neměla být fragmentovaná, protože když se Evropa rozloží, tak se vrátíme k stavu ze, z, z minulosti a Eh, je to to, co bychom si přáli my, inteligentní lidé v Evropě, to, co bychom chtěli dosáhnout. Ano, já souhlasím s tím, že je potřeba eh, dostat pod kontrolu eh, toky likvidity. Potřebujeme investice, ovšem nikdo nehovoří o tom, jakým způsobem povzbudit investice ve skutečnosti. Děkuji, slovo dám zpravodaji na chvíli, protože um, Tady za dvě minuty budu mít návštěvu v parlamentu, které se budu muset věnovat, takže budeme muset skončit a pan Sand má tedy dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Bylo to velice živé, zajímavé a plodné. Eh, co do výměny názorů eh, i pro mne jako zpravodaje. Mnoho z toho, co tady bylo řečeno, eh, se už objevilo v našich debatách v Evropském parlamentu a já musím říct, že se mě to takto líbilo. O co ale jde? E, eurozóna je suboptimální zónou, čili my se snažíme tady řídit neoptimální procesy v neoptimálním prostředí. A to, proto nevidíme ty výsledky, které bychom očekávali. Ale kromě toho tím skutečným problémem, který eh, se má řešit také v doporučeních, je to, že nám eh, nefunguje ekonomická konvergence. Naopak jsme ve fázi ekonomické divergence. Tomu se musíme postavit. My hovoříme o politické konvergenci, to máme ty scoreboardy, ale eh, neřešíme konvergenci životní úrovně, ekonomického výkonu, ekonomického výkonu na hlavu a tak dále. A to je problém eurozóny, to je problém Evropské unie. A ačkoliv máme tedy neoptimální, subde, eh, suboptimální eh, okrajové podmínky politického charakteru, tak, eh, tak to prostě je ale my tady ve skutečnosti máme politickou konstrukci, eh, která je ekonomicky a monetárně suboptimální. V minulosti se nám ale i za těchto podmínek podařilo dosahovat lepšího, eh, lepší, lepší míry zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Čili my bychom skutečně rádi se dostali na ty předchozí úrovně, které byly velmi dobré. Ano, děkuji. A já doufám, že debaty v vnitrostátních parlamentech i v Evropském parlamentu patří k podmínkám toho, aby k eh, tomu tady toho, té suboptimálnosti měli méně. Eh, děkuji vám. Eh, zprávu budeme projednávat ještě 11. října a následně bude hlasováno na plénu. Já děkuji všem účastníkům z Evropského parlamentu a zejména našim hostům z státních parlamentu. Příště se sejdeme 3. října ve Štrasburku k ekonomickému dialogu. Děkuji vám.